Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Krásné odpoledne. Chtěla bych vás všechny přivítat, vás, kteří jste v tak hojném počtu již přítomni. Takže vítám všechny, kteří jsou zde již přítomni. Všichni ostatní mají smůlu. Chtěl bych se tedy se snažit eh, skutečně začít včas, abychom se nedostali na konci do časového tlaku. K pořadu jednání bych chtěl oznámit jednu změnu v bodě 10. Bod 10 eh, musí být eh, odsunut. Paní kolegyně Valán mě o to eh, požádala a sice 5.10.17.30 budeme moci tento bod zavládnout společně s ostatními. Máte prosím ještě další informace, kolega Čičesta? Pane předsedo, já se omlouvám, ale já nemluvím tak dobře německy, abych vám plně rozuměl. Ale e, tlumočení, kterému jsem naslouchal, začalo angličtinou, potom to přešlo do jazyka, který mě není známý a potom do němčiny. Takže já se eh, omlouvám, tady je asi nějaký problém a já jsem eh, bohužel nerozuměl tomu posledním, co jste řekl. Děkuji. Chci se tedy zeptat tlumočení, zdali všechno funguje, zdali je všechno v pořádku. Ano, je tomu tak tak chci ještě jednou zopakovat. Jedná se pouze o to, že bod číslo 10 investiční projekty v energetické infrastruktuře bude odložen, protože o to požádala kolegyně Valon. Tento bod potom budeme probírat v rámci programu 5. října. Nikdo s tím nemá žádný problém? Nebo je to 6. Sekretariat říká, že to je 6. Ah, Sekretariát hat diesen Termin tento termín ještě jednou změnil, ale nikdo mi to neřekl a tentokrát je to tedy 6. října, každopádně je to příští týden. Souhlasíte? Ano. Bod číslo dvě. To jsou sdělení předsedy. Chci se zaměřit na zápis schůze koordinátorů z 2. září. Doufám, že jste tento zápis všichni dostali, všichni jste se s ním seznámili. V tomto zápisu také naleznete rozdání zpráv a také jednotlivé cesty, služební cesty, které hodláme podniknout a také jednotlivé žádosti. Pokud nemáte žádné doplňky k tomuto bodu, tak ho můžeme také uzavřít a nyní se dostáváme k bodu číslo 3. Tady se jedná o Evropský program pozorování země. Tak tato iniciativa je vedená EU a my jsme se rozhodli, že se o to budeme cíleně starat. Také jsem rád, že touto otázkou se budeme dnes opravdu podrobně zabývat. Spravodajme kolega Glant. Předpokládám, že jako první se bude chtít ujmout slova, anebo komise bude hovořit jako první. Komise bude hovořit jako první, protože je to nová předloha. To znamená, že komise nás známí se situací a potom bude hovořit pan Glante a také stínoví zpravodajové. Kdo je zde za komisi? Ano. Jméno bohužel nevidím, omlouvám se, žádám vás o slovo. Jmenuji se Paul Weissenberg, jsem zodpovědný ředitel za GMS a e, vesmírnou politiku. Děkuji, pane předsedo, že mám zde možnost seznámit vás s tímto návrhem. Je to poprvé, že Evropský parlament diskutuje o operativní fázi GMES. Co je GMS? Stručně je to systém, který poskytuje informace. A tyto informace jsou založeny na dajtech, které získanává struktura pro pozorování, která buď to je ve vesmíru, a nebo terestrická. To znamená, že je, se jedná o program pozorování země vedený Evropskou unii, který za je založen na desetiletí výzkumné činnosti společně s ESO a členskými státy. To znamená, že GMS nám bude dávat služby, poskytovat služby. Příklady. O, týká se to například ochrany před požáry, zemětřeseními, potopami. Je to také urbání, urbanistické plánování, jsou to různá varování a podobně a je tady také navázání na klimatické změny. Úkol který je zde před námi, je změna nástrojů. To znamená od krátkodobých výzkumných akcí po dlouhodobé nástroje. To znamená GM s se musí dostat přesně nyní do operativní fáze a to je to, na co je za nařízení zaměřeno, tak aby se vytvořil most mezi přípravnými akcemi, na kterých jste se shodli pro léta 2008 až 10 a pro další finanční výhledy, které budou zahájeny v roce 2014. Dvě studie dopadů byly provedeny, také analýzy tohoto hodnocení dopadů navrhuje, že komise má zabezpečit koordinaci mezi GMS a implementací programu a nemá to předávat na nějakou agenturu nebo mezivládní organizaci. A za druhé je také dobré aby bylo poskytováno pro otevřenou formu koordinace komunitární eh, financování. Jde také o to, aby pro úvodní operace v roce 2011 bylo zabezpečeno úvodní financování a to je pro roky 2011 až 2013. Finanční obálka, kterou komise navrhuje, 150 milionů celkově. Rozsah tohoto nařízení se týká vesmírné složky, také eh, fungování satelitu, přístup k dat a služby. Služby v oblasti země, oceánu, atmosféry a také klimatických změn. A protože pri, přípravné akce končí v roce 2010, proto se snažíme toto přemostění, přemostění udělat již v roce 2011. Děkuji, pane předsedo. Herzlichen Dank, Weisenberg. Děkuji, pane Weissenberger. Jako dalšímu dávám slovo panu Glantovi. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Weissenberger, za tato krátká vysvětlení. Já se domnívám, že to je první prezentace k tomuto návrhu nařízení, o kterém se zde eh, radíme. Eh, z obsahově se poněkud tedy problémy zemění ve srovnání s Galileem. Možná, že eh, se nebudeme tady snažit o projekt PPP přímo, jdeme cestou eh, přímého financování a zajímavé je také to, že data, až budou k dispozici, budou dávána k dispozici zdarma všem poskytovatelům, což je nová šance, aby se nové podniky mohly etablovat na trhu a to na základě údajů, které dostanou, mohou vypracovat nové obchodní modely. Velmi napínavé pro mě jako zpravodaje bude také jistě diskuze, kterou povedu se stínovými zpravodaji a také s eh, dalšími výbory a především rozpočtovými rozpočtovým výborem, protože otázka financování bude jistě napínavá. Víme, jaká, jaké byly problémy v rámci Galilea. Tam skutečně jsme museli dělat veliké kotrmelce, aby se dali k dispozici všechny prostředky. Zdá se to eh, podaří v budoucnosti. Je ještě ve hvězdách. A bez ohledu na to, jak jaké zajímavé služby je možné takto vytvořit. Já bych rád od komise ještě získal nějaký signál o stanoviscích rady eh, předsednictví a také ostatní členové rady dívají se na otázku financování otevřeně, eh, abychom se náhodou nedostali do eh, nějakých vyjednávání s radou eh, pro výhledy po roce 19 2014. Čili tolik z mé strany, ale každopádně náš harmonogram bude velmi ambiciózní zde v parlamentu. Zda to uspokojí eh, všechna přání, která existují, tedy zda se budeme moci dohodnout v prvním čtení, to skutečně nevím. Vždyť jsme eh, prožili eh, obrovský počet snah o dohodu v prvním čtení, ale nechci hned na začátku diskuze jít touto cestou, nejdříve se podíváme na to, jaké je stanovisko rady, jaké existují vůbec možnosti a teprve eh, potom eh, se podíváme na konstruktivní eh, řešení a možná řešení. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám srdečně. Dále se hlásí kolega Březina. Děkuji za slovo, pane předsedající tento, tato zpráva je eh, velmi významná z toho důvodu, že spektrum údajů, které tímto způsobem můžeme získat, má velkou vyložitelnost a eh, obrovskou sdělovací hodnotu od přírodních věd přes životní prostředí až eh, po urbanismus. Tam všude se mohou tato data uplatnit já bych podtrhl jednu aplikaci která je z mého pohledu nesmírně důležitá je to ochrana před požáry protože každý rok naše sněmovna pokud má paměť pamatuje řešila problém jižní evropy s ohrožením požáry. Eh, vždycky eh, to byly akce solidarity pro které se tady tento parlament vyslovil Eh, naše akce s pozorováním a eh, se zveřejňováním dat z tohoto pozorování mají smysl, pokud budou využitelná. A nejviditelnější výsledek by jistě byl v případě eh, zabránění vzniku požáru, kde hraje velkou roli časové hledisko. Umožněme proto vybudovat souvislou aplikaci v tomto smyslu, od pozorování například v infračerveném eh, spektru eh, po sdělení eh, souřadnic až po zásah pro, proti případnému požáru. Myslím si, že i z politických hledisek by praktická uplatnitelnost tohoto systému na takovémto případě se ukázala jako velmi dobrá. Děkuji za slovo. Dank. Děkuji, pane kolego Březino, Charles Chichester. Děkuji, pane předsedo. V této fázi jenom obecné poznámky z mé strany. Já také jsem vedl delegaci tohoto výboru a navštívili jsme zařízení IZA u Říma a tam jsme se také velice zajímavě bavili o GMES a dalších programů a já tady však jsem také pozitivně naladěn vůči Galileu, ne jako kolega Glante. Já bych také řekl, že GMS je opravdu velice úspěšnou záležitostí v rámci EU a měli bychom také tento program podpořit a měli bychom ukázat, celému světu, že tento program je velice zajímavý. Viděli jsme zajímavé věci v průběhu naší, naší návštěvy a já také doufám, že dostanu ještě další zajímavé informace o postupu prací v následující době. Děkuji. Monsieur Odi. Pan Odi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl přivítat tento návrh komise Jde o eh, jeden velmi důležitý úkol sledovat vývoj na zemi a zde eh, pro mnohé instituce je možné získat skutečně cená data. Eh, bylo řečeno, že informace budou k dispozici zdarma a prosil bych komisi, aby se k tomu vyjádřila. Vždyť jde o evropský rozpočet. A já osobně se domnívám, že není normální, aby toto nebylo eh, spláceno jako návrat eh, zdrojů, které budou eh, investovány. Samozřejmě však, že je nutné přispívat k vývoji. Je zde však určité nebezpečí a sice eh, srovnávání se Galilem, eh, který se však vyvíjel na celá jiné úrovni. Eh, pokud tady nebude možné nalézt 150 milionů pro projekt, na kterém jsme se politicky shodli, pak naše schopnost realizovat společné projekty je skutečně ohrožená. Srovnávání s Galileem eh, je srovnání nebezpečné. Děkuji, kolega Lamberts. Yes, Mr. President and, and colleagues. Pane předsedo, kolegové, já se shoduji s mnohými eh, kolegy na tom, co řekli a velice pozitivně se na toto dívá. Myslím, že eh, toto nám umožní eh, zvládat řádu problémů, včetně eh, změny klimatu, bezpečnostní politiky a podobně. Měl bych jeden komentář. Je to příležitost, kterou bychom neměli promarnit, pokud chceme ukázat evropským občanům hodnotu Evropské unie. Toto je něco, co se týká přímo jejich eh, životů a jak řekl pan Ody, nestojí to mnoho, přesto je to věc, je to příklad, kde můžeme skutečně eh, jakoby prodat eh, občanům tu myšlenku hodnoty Evropské unie. Jde o to, že tady se používají peníze daňových poplatníků, ale ne na to, aby soukromé firmy na tom vydělávaly. A jde tady o to, aby to přinášelo, přinášelo hodnotu právě daňovým poplatníkům. Samozřejmě, že eh, veřejné služby na tom budou fungovat eh, zadarmo a pokud na tom někdo bude vydělávat, tak se to musí vracet zpátky občanům. Děkuji. Já jsem právě chtěl na to poukázat, že skutečně tady tento projekt přináší velkou přidanou hodnotu eh, Evropské unie. Paní Grostet. Děkuji, pane předsedající. Já budu stručná, pouze chci říci, stejně jako mý kolegové, že to je projekt, eh, který je velmi důležitý pro pozorování země, především z hlediska eh, zvládání eh, civilních ohrožení a pro klimatické problémy. Jenom eh, bych chtěla k tomu dodat, že Evropská unie v této oblasti zatím nebyla ve vůči roli a je tedy vhodné eh, znovu se snažit nalézt své eh, místo v této oblasti. Nebudu to srovnávat s Galileem, ale obávám se přeci jenom, že budeme plni nadšení a po několika eh, letech eh, uvidíme, že pouze přešlapujeme na místě. To by bylo skutečně osudné. Ale když chceme jít eh, tímto směrem parlamentu v komisi, pak členské státy budou muset také trošku přidat prostředků, aby tento projekt byl podporován. Tak se na to dívám já. Děkuji. Pan Weber. Ani já nebudu hovořit eh, dlouho. Já jsem velmi potěšen tímto projektem. A dle toho, co říkala komise a oproti tomu, co řekli někteří předřečníci, bych chtěl zdůraznit význam toho, že data budou k dispozici zdarma a to svobodně. Není dostačující zajímat se o satelity, o hardcore, ale je nutné také vyvíjet a rozvíjet celý trh služeb a rozšířit počet uživatelů. Bylo by spíše dramatické, kdybychom vytvářeli čelí infrastruktury, eh, satelity, trasy a to je nutné samozřejmě ještě všechno doplnit. Dnes máme pět satelitů eh, pro pozorování země a jak tedy chceme kooperovat s Japonci, USA, eh, s Indií, kteří mají další satelity. Nestačí pět satelitů, musí jich být nejméně 30. A než eh, všechny tyto satelity budou instalovány, uběhne určitá doba, takže jak využijeme synergické efekty eh, těchto eh, systémů? Zde je nutné se podívat na to, jak je možné podpořit tuto souhru. Samozřejmě, že Veolia, eh, Suez a další velké společnosti jsou do toho také zapojeny a eh, tyto mají zájem o volný přístup. To je nutné zajistit. Děkuji, pan Tošenovský. Děkuji, pane předsedo. Já se přidám také velmi stručně ke kolegům, kteří vystupovali eh, s tím velmi pozitivním přístupem. Já jsem hluboce přesvědčen, že eh, to, že bude Evropská unie poskytovat data, která budou verifikovaná data, že to nebudou komerčně směřovaná data, ale budou to data poskytovaná pro obrovské spektrum uživatelů od měst, regionů po samotné státy a budou to data, která budou mít to, to razítko z Evropské unie budou garantovat, že tato data jsou jasná, přehledná a ne účelově zkomolená, protože, a to říkám jako informatik, eh, je vždy velmi složité vycházet z dat, která mají nějaký, nějaký svůj záměr. Já si myslím, že takovýto sběr dat o zemi, o, o prostoru evropském, která budou mít svou, svůj certifikát a budou jasně definovaná, jsou nesmírně důležitá a skoro si troufám říct, že není ani možné v této chvíli vymezit a vyčíslit všude tam, kde, bude, kde tato data budou využívána, protože až se tento systém spustí, tak ze zkušenosti a informatika a pravidla informatiky o tom říkají, si začnou žít svým vlastním životem a teprve se uvidí možná, nakolik budou komerčně využitelná a kde budeme, budeme schopni dál jít. E, tento systém já považuji za jeden z velký, jednu z velkých možností, kde se Evropská unie může, e, může směřovat. A tady, když zaznělo, že nespomínat nebo nespomínat na složitou historii Galila, já bych naopak řekl, že toto poučení je velmi důležité, abychom takovýto systém měli co nejrychleji a neutopili se ve složitých administrativních opatřeních a složitých diskuzích, samozřejmě s vědomím eh, velké důležitosti finančních nákladů, protože eh, samozřejmě eh, satelitní sběr dat je jeden z nejdražších, který existuje. Finance musí být pod kontrolou, ale jakmile začneme hledat opatření tak aby tato data nebyla použita jinam než jsme předpokládali tak zůstaneme zase v tom, v tom regulačním. já bych velmi podporoval myšlenku co nejrychlejšího zavedení takovýchto dat která budou poskytnuta v tom celém spektru s razítkem spolehlivosti těchto dat evropské unii. neznám skoro lepší příklad jak přesvědčíme Eh, občany Evropské unie o tom, že Evropská unie má smysl, protože společně jsou takovýto systém schopni, schopni vytvořit. Žádná země nebo jen velmi málo zemí eh, Evropské unie je schopná takovýto systém zrealizovat samostatně. Děkuji za pozornost. Kolegyně Hol. Paní kolegyně Hol. Děkuji, pane předsedo. Chci krátce se vyjádřit k placení a také k tomu, zdali je vhodné postupovat tak, že Evropané by měly platit, ovšem veřejné subjekty by měly mít přístup zdarma. Ale myslím si, že tento program opravdu skrývá velkou přidanou hodnotu. A my jsme také vykonali již velkou práci, ale také v Africe jsme vykonali s tímto programem velkou práci, například o nezákonném kácení lesů. A neměli bychom to trošku propojit také například s cíly z kotelně, protože já si dovedu představit, že by bylo možná také dobré pomoci takto zemím, které trpí klimatickými změnami, takže bychom jim zdarma a aktuálně poskytovali informace. Já bych nechtěla omezit přístup k těmto údajům a to jenom na nás, že bychom si je nechali pro sebe. To si myslím, že by nebylo dobré. Myslím si, že opravdu tato data by se dala využít v jiných částech světa, například v souvislosti s klimatickými změnami. Děkuji. Paní Daty. C'est bon. Děkuji, pane předsedající. Nejdříve bych vám chtěla poděkovat eh, za tuto možnost eh, vyměnit si myšlenky k eh, této otázce programu pozorování země, který byl vyhlášen loni. Já bych chtěla připomenout, že jsem s Tínovým zpravodajem a chtěla bych říci, že to je otázka velmi důležitá a trvalá. Je významná také ve smyslu pozorování klimatických změn a umožní také zajistit bezpečnost našich občanů. Právě tento víkend se smutně připomněl tím, že je nezbytné preventivně postupovat proti přírodním katastrofám. Došlo k velkým záplavám, které jsou nejhorší v posledních stoletech. Takovéto smutné události ukazují, že je skutečně nezbytné prosadit prosadit a posílit eh, takovéto programy. Uskutečnění pak eh, umožní eh, lépe vyhodnotit také veřejné investice a máme na mysli také to tento program v souvislosti s eh, plánováním eh, krajiny a na druhé straně je také možné, že tento program přispěje k tomu, abychom viděli veškeré dopady třeba eh, mícení lesů a další urbanizace. Otázka zpřístupnění dat, a zde se vracím k tomu, co bylo právě řečeno před řečníky, tedy zpřístupnění Zveřejnění těchto dat eh, umožní také eh, navýšit eh, produktivitu. Tak mohou třeba velké eh, offshore podniky zjistit, kde by bylo nejlepší postavit eh, nové eh, těžební instalace a zařízení a bylo by také možné vyvíjet nové technologie, což je velmi důležité pro udržitelný vývoj. Mám dvě otázky. Za prvé otázka technická, ta se týká diversifikace zdrojů financování. Je zde otázka právě toho tohoto financování a potom jsou zde jednotlivé části. Sedmý rámcový program, který eh, by mohl být využit, je eh, poněkud obtížný a ne všechny prvky eh, tohoto programu by mohly být i financovány tímto způsobem. Takže jak se navrhuje rozstříštit financování? A druhá otázka je řízení programu, tedy dobrá zpráva programu, byl vytvořen určitý návrh eh, sboru partnerů pro tento program eh, a členské státy by měly přispívat eh, v rámci infrastruktur. Takováto koncepce však vyžaduje záruku ve smyslu stabilního vývoje a také ze, z, z hlediska financování je to otázka významná. Samozřejmě, že důležité eh, je také to podívat se na eh, trvalý rozvoj a používání těchto projektů. Jak se mohou eh, vlády a státy podílet a jak to bude vypadat eh, v těch zásadách. Eh, v návrhu eh, určitých pravidel nemáme dostatek informací k této otázce. A dále bych také ještě chtěla vědět, jaké lhuty platí pro tento projekt. Děkuji vám srdečně. již žádné další tazatele tady nemáme, tak nyní bych chtěl udělat, udělit slovo komisi. Bylo na vás nyní zaměřeno hodně otázek, možná, že dokážete některé zodpovědět. Pokud nedokážete, tak by se to dalo posléze dodat i písemně. Máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nejdříve otázka, jak vypadá situace v radě zatím zasedalo šest rad pro vesmír a všech těchto šest rad eh, Galileo a GMS označili za priority. A pro GMS ministři řekli, že nyní jde o to, aby to, co jsme investovali do výzkumu a do vývoje, že toto také má být převedeno trvale udržitelně do operativní fáze. To znamená, že GMS Galileo by mělo být vlajkovou lodí. Tato rada byla před několika dny, tato otázka byla před několika dny představena na radě, to znamená, že teprve začínají diskuse na radě, ale je zde podpora jak ze strany Rady pro vesmír, tak i pro konkurenceschopnost. Pokud se týče volného či e, zdarma přístupu k údaju, to tento přístup také schválili ministři na základě. Na našem hodnocení dopadu, hodnocení dopadu je to tak, že takzvané downstream services, aplikace, se vyvíjejí lépe tehdy, jestliže data dáme volně k dispozici. Pokud se týče požárů, tak požáry jsou pokryté tím, co nazýváme krizovými službami Emergency Services. Je to jedna ze služeb, které rád také, o které se také hovoří v rámci jednotlivých programů. Potom také eh, ochrany před katastrofami, tak to je také jedno, jedna oblast, kde se hodláme zaměřit především na ochranu před povodněmi a ochranu před požáry. Příst přístup eh, k datům a co je s neevropským přístupem. GMES je Evropská iniciativa pro pozorování země a tato Evropská iniciativa není izolována. Každý kontinent má svou vlastní iniciativu a také na globální úrovni existuje systém, který se nazývá GEOS. Global Earth Observation System systém systémů. To znamená, že do tohoto systému každý kontinent vkládá své kapacity. Američané, Číňané, Japonci, Evropané. A cílem, mezinárodním cílem je to, aby tyto údaje z této sítě byly zdarma přístupné pro všechny. Jestliže my eh, dáme k dispozici naše Eh, data ostatním, tak budeme mít také přístup k ostatním datům ostatních mezinárodních partnerů. A potom otázka paní Groste, tedy spoždění. My jsme o tom dlouho přemýšleli, zdali tento návrh máme předložit nyní, anebo zdali nemáme vyčkat do další finanční perspektivy k finančnímu výhledu. A my jsme se rozhodli, že čekat nebudeme, protože již nyní některé aktivity z GMES již vypadnou z toho, toho rámce výzkumu. A my chceme si být jistí, aby v kritické fázi 2011 až 2013 měli po ruce možnosti, abychom opět operativní složky GMS mohly financovat. Proto, proto tomu nazývám, toto to také nazýváme přemostovací financování, tak abychom mohli v roce 2014 vstoupit do skutečné činnosti. Přidaná hodnota Evropské unie v hodnocení dopadu jsme se podrobně zabývali tímto tématem a výsledek hodnocení dopadu je ten, jestliže to bude dělat Evropská unie, tedy kupovat údaje pro GMS, pak to bude snižovat náklady na data a bude to vlastně economy of scale. Potom také Afrika. Dva roky již existuje iniciativa šéfů států a vlád EU a Africké unie, aby GMS se využívalo jako projekt pro vývoj rozvoj Afriky. Samozřejmě data jsou také zdarma, která dáváme k dispozici v Africe. To tedy znamená, že GMS je také nástrojem pro rozvojovou pomoc a také pro ochranu klimatu. A my z hlediska Kodaně přemýšlíme také o tom, zdali bychom v této souvislosti nemohli také zavést vesmír a klimatické změny, neboť to by pak byl projekt a ukázalo by to, že to je nástroj, jak jinak zacházet s klimatem. A potom je tady také otázka různých druhů financování. Doposud GMES jsme financovali ze sedmého rámcového programu pro vývoj a výzkum. A to výhradně. A některé části, jako například operace a pro fungování satelitu v roce 2012. To s výzkumem nemá co dočinění a proto musíme opustit rámec výzkumu a financování formou výzkumu a najít si nový právní základ. A my plánujeme zavést v následujících letech program, tedy program GMS, abychom tento právní základ měli. A pokud se týče tohoto návrhu, těchto 150 milionů, těchto 150 milionů, to je kombinace z přerozdělení v rámci eh, rubriky 1a asi 100 milionů a ostatní miliony jsou z přerozdělení v rámci rámcového rámcového programu Rozvoj a výzkum vesmír a posléze také dobrá zpráva či governance, to znamená otázka, jak budou fungovat státy s členskými státy. Tady je důležité říci, že na rozdíl od Galilea je GMES partnerství, je to také finanční partnerství s členskými státy. A toto partnerství se také musí obrážet v jednotlivých orgánech, které Rá budeme v nejbližší době navrhovat radě a také parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám srdečně, to bylo velmi obšírné a myslím si, že je důležité velmi přesně získat informace o jednotlivých facetách. Ještě jednou zpravodaj, prosím. Äh, Děkuji. Äh, tak stručně, já ten projekt samozřejmě vítám a byl bych rád, kdybychom se soustředili na to nejdůležitější, poněvadž času není mnoho. Já souhlasím tady s kolegy, eh, dalšími zpravodají a tak dále. Eh, jakým způsobem se do toho opustit, je samozřejmě jasné, že pokud se to financuje prostřednictvím výzkumných projektů a ty dospějí k nějakým výsledkům, tak musíme vytvořit jinou, eh, jinou základnu pro financování. Já si myslím, že eh, bych mohl odhadnout, že tak někdy eh, v listopadu, v prosinci budeme mít už k dispozici text zprávy a na základě toho bude možno vstoupit do jednání. Takže já bych byl eh, rád, kdyby kolegové mě pomohli, abychom to takto zvládli a mohli postupovat dále. Děkuji. Děkuji, pane Klance. Zatím nemáme navržený oficiální harmonogram, ale samozřejmě všichni bychom byli eh, kolegům vděční, kdybychom tento projekt eh, se snažili rozjet co nejrychleji. My zatím máme eh, dost času, poněvadž eh, těch projektů zatím nemáme rozjetých mnoho. Takže pokud byste chtěl, aby to proběhlo co nejrychleji, tak prosím dejte mi vědět a my se do toho pustíme, protože zdá se, že toto není žádná sporná záležitost, i když musíme určité aspekty ještě projednat. Pan Glante? Já bych byl rád, kdybychom v tom druhém či třetím eh, týdnu eh, v říjnu mohli vést debatu s kolegy o obsahové stránce tohoto návrhu a to by byl vlastně můj návrh eh, takovýto. Takže pak bychom to mohli začátkem prosince už v návrhu předložit. Děkuji. Tím máme hotový tento bod pořadu jednání, pokud se ještě někdo přihlásí a zdá se, že ne. Takže tím se dostáváme k bodu číslo čtyři. Řídící struktury pro evropské družicové navigační programy. Návrh máte k dispozici. A myslím, že i tady použijeme stejný postup jako dříve. Nejdříve bychom dali slovo zástupci komise, aby nám obsahově představil tento bod, to je Paul Ferov. Takže prosím, máte slovo a abyste nás uvedl do problematiky. Děkuji, pane předsedo. E, dámy a pánové, já jsem e, e, vedoucím programu pro Evropský navigační družicový systém a jsem rád, že můžeme zahájit novou formu spolupráce s vámi, s vaším výborem. Nejdříve tedy pár slov eh, k našemu návrhu tohoto nařízení. Možná, že eh, bychom se mohli eh, zmínit o tom, jak jsme na tom s Galileem. Myslím, že tento výbor to bude zajímat. A samozřejmě, pokud budou nějaké otázky, tak se k tomu mohu vrátit. Ale dovolte několik drobných bodů. Tak nejdříve EGNOS 1. října bychom chtěli mít eh, hotovou smlouvu pro provozování a mělo by to být od 1. října letošního roku do 2013, do konce tohoto roku. A tím tedy ty otevřené služby EGNOSu by se měly eh, být funkční. Eh, kolem toho bude nějaká mediální kampaň a já myslím, že je dobré si toho povšimnout. Je to vlastně jakési znamení naší dospělosti a že konečně máme infrastrukturu pro satelitní navigaci. Pokud se eh, Galilea týče, my zde máme dva satelity, které staré fungují. Eh, nyní probíhá fáze eh, fáze verifikace Nyní probíhá budování pozemních stanic po celém světě, dále se eh, staví další satelity. V listopadu v listopadu 2010 vyletí další dva satelity a o rok později další dva. Pokud se týče plné operační schopnosti Galilea, my v současné době ve spolupráci s EZO provádíme Eh, nákup toho, co budeme potřebovat. Je to šest eh, balíků různých eh, typů prací, systémová podpora, dva kontrakty na infrastrukturu pozemní, dále na satelity, na vypouštění satelitu a na provoz. V současné době předpokládáme, že bychom udělili, uh, udělili smlouvy a podepsali smlouvy na systémovou podporu satelity a možná na uh, vypouštěcí zařízení ještě do konce tohoto roku. Očekáváme, že v příští několika týdnech uh, dáme tedy výzvy k předkládání eh, těch nejlepších možných nabídek, čili tady jsme to také urychlili. Současně s tím pracujeme na návrzích, které vy a rada dostanete na stůl počátkem příštího roku. A sice bude se to týkat implementace našich programů po roce 13, neboť náš současný rozpočet trvá pouze do roku 13 a my potřebujeme eh, také zajistit dlouhodobější financování a mělo by se to odvíjet mimo jiné od našich návrhů. Budou to návrhy, které se týkají nejenom příštího finančního období, ale také návrhy, které se budou týkat eh, zakázek, Eh, vypouštění, eh, případně také zahajování eh, fungování v příštích desetiletích. K tomu návrhu, který máte k dispozici, naše agentura byla ustavena v červenci 2004 rozhodnutím rady a v té době zahájil společný podnik Galileo. Odehrávalo se to v rámci e, spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Takto se to mělo celé e, uskutečnit. Všechny systémy se takto měly e, být vypracovány a od, až po úplné dokončení programu. V roce 2006 ovšem komise došla k závěru, že toto partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem příliš nefunguje a předložila návrhy na reformu tohoto programu. Samozřejmě to znamenalo, že i e, také role naší agentury musela být pozměněna v souladu s tím. V roce 8 Rada a parlament se zhodli na nařízení 683, což je de facto eh, regulační mechanismus, eh, který postihuje v celé šíři fungování eh, všech programů. Zbylo ještě formálně toto přizpůsobit k úkolům na naší agentury, což je zase předmětem eh, nařízení 1321. Takže máte před sebou eh, právě návrh na, soula, na sladění eh, těchto dvou předpisů, to znamená přizpůsobení nařízení 1321 683. Ehm, týká se to názvu naší agentury, eh, zvyšuje se zde role a pravomoce komise eh, vůči agentuře, eh, přičemž tedy komise tam bude fungovat jako mm, manažer programu a týká se to také bezpečnostní akreditace. Hlavním rysem tohoto návrhu je omezení úkolů eh, agentury tak, aby to odpovídalo eh, nařízení 683 a v souladu s tím tedy předání určitých pravomocí přímo komisi. My jsme navrhli přejmenování této agentury, aby to lépe odpovídalo její nové roli. Eh, čili nyní je komise manažerem programů a měla by vydávat pokyny naší agentuře a my budeme mít rozhodující hlas eh, v vedení agentury, tak aby ty programy, o které se stará agentura, aby byly eh, hotovy včas. Čili my budeme mít eh, v tomto Eh, představenstvu 50% hlas. A mm, to znamená, že tady je vytvářena určitá závislost mezi námi a komisí. Dále jsme také eh, navrhli, aby se toto představenstvo eh, aby mělo také mezi svými členy zástupce parlamentu a je to vlastně spíše jakási dozorčí rada, která by eh, měla dohlížet na plnění programu. Pokud se týče bezpečnostní akreditace, toto je záležitost velmi komplikovaná. U veřejných projektů, jako je Galileo, je tato akreditace eh, ze zkušeností můžeme říci spíše eh, je tam prostě určitý v tom eh, vždy, vždy určitý národní folklor, ale toto je záležitost společenství, takže to bude muset nějak zvládnout. Eh, je třeba říci, že expertů máme v Evropě poměrně málo, je to několik lidí v národních administrativách, lidé, kteří prostě té problematice rozumí. Jak asi víte, akreditace znamená ověření toho, zda systém je v pořádku a plní všechny bezpečnostní požadavky. A touto akreditací eh, se také identifikují residuální bezpečnostní rizika eh, na národní úrovni. Eh, tato rizika je samozřejmě třeba vyvážit Eh, spolu s dopady tohoto programu a dalšími problémy, takže je to skutečně velice komplikovaná problematika, kterou je třeba vyřešit. My jsme návrhy postavili na čtyřech principech. Za prvé, úkoly je třeba plnit kolektivním způsobem, dále budou zapojeni eh, bezpečnostní experti, to je proto, že rozhodnutí jednotlivé členské země o určité akreditaci nebo o instalaci nebo výrobě, respektive výrobním zařízení eh, v jedné členské zemi, to samozřejmě ovlivňuje bezpečnost všech členských zemí, takže proto je tak důležitý ten kolektivní princip. Druhý eh, princip je stále monitorování Eh, tak monitorování řídících a rozhodovacích procesů, poněvadž agentura zde má významnou koordinační roli. Princip číslo 3. Akreditace musí být svěřena do rukou profesionálům a akreditační rozhodnutí budou nezávislá na komisi a na těch, kteří budou zodpovědní za řízení systému a implementaci programu. Pro akreditaci tedy navrhujeme vytvoření třetího pilíře eh, agentury, to znamená eh, vedle exekutivy a tam dozorčímu orgánu, eh, bychom měli mít také bezpečnostní komisi, Security Committee, která se bude zabývat radami bezpečnostních expertů. Abych to tedy shrnul, tento návrh a jeho význam pro parlament. Tak za prvé se tímto způsobem zjednodušuje zjednoduší rozhodující procesy, rozhodovací procesy eh, v oblasti satelitní navigace a dochází ke koordinaci mezi jednotlivými regulačními instrumenty. Dále se otevírá cesta pro silnější roli parlamentu, to je eh, článek 156, který zde je základ, právním základem a dále parlament bude mít tedy křeslo pozorovatele eh, v dozorčím orgánu. Eh, dále eh, zde bereme v úvahu před návrhy parlamentu, pokud se týče řízení a dozoru a mělo eh, by to být všechno plně konzistentní s novou rolí komise a dále náš návrh respektuje rozpočtová omezení. My předpokládáme pouze, eh, že eh, agentura bude mít, bude získávat nové zaměstnance pouze v těch nejdůležitějších oblastech, zejména tady bezpečnost a monitorování. Pane předsedo, my bychom byli velice rádi, kdyby tento parlament a kdyby parlament s radou se shodli už v prvním čtení, to by byl velký úspěch. Je to provozní program a bylo by dobré, kdyby nástroje, které se toho týkají, byly co nejjasnější a co nejkonsistentnější a my velice rádi budeme pomáhat vám a panu zpravodaji v této oblasti. Děkuji vám srdečně za prezentaci a nejdříve bych se chtěl obrátit na zpravodaje pana Tošenovského. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já jsem, velikou, jsem velmi rád a je pro mne skutečně velkou ctí, že mohu jako nový člen parlamentu eh, být i první roli reportéra v oblasti, která je mne, mě docela blízká profesně, protože jako bývalá má profese matematik, informatik má k tomuto také blízko. Já tento projekt, eh, tak jak už proběhlo, jak vím, mnoho diskuzí o Galileu, považuji za skutečně jeden, ze, jeden z vrcholových projektů eh, Evropské unie a jsem přesvědčen, že je potřeba tomuto projektu co nejvíce nápomoci. E, jsem velmi rád, že komise jde směrem vyjasnění a jednoznačných rozhodovacích procesů, které v tak složité materii jako Galileo sebou nese nejenom po té technické stránce, ale i finanční a právní nebo bezpečnostní, e, že se posunuli, že se ta ta situace posunula zase, zase dál. E, vím, že diskuze kolem Galilea byly velmi složité i rozhodnutí o změně myšlenky PPP projektu nebyly nijak jednoduché ani pro Evropský parlament, ale jsem přesvědčen, že je potřeba skutečně velmi napomoci tomu, aby Eh, Galileo nabralo plné obrátky. Ten návrh, tak jak bylo řečeno, je hodně technický, tak aby se vydefinovaly jasné zodpovědnosti komise. Diskuze určitě nebude úplně jednoduchá, ale jsem přesvědčen, že to je správný směr, i když možná eh, do budoucna bude potřeba říci, jak finančně, majetkově, provozně bude Galileo v té budoucnosti několika let dále fungovat. Ten návrh já považuji za velmi rozumný, protože skutečně definuje zodpovědnost a umožňuje i, věřím tomu, lepší kontrolu z hlediska Evropského parlamentu finančních toků Samozřejmě velmi důležitá bude diskuze pro mne tady ve výboru ITRE a já budu se snažit maximálně, aby ta zpráva odrážela diskuzi tady i ve spolupráci se stínovými reportéry a velmi se na tu spolupráci těším. <clears throat> Věřím, že ten základ, který je tady dán, je velmi dobrý, i když pro mne možná je, vzniká některé, vznikají některé otazníky, eh, možná příliš velmi silné postavení eh, člověka ve výboru a tím na něj kladené ohromné požadavky, požadavky na jeho profesní způsobilost, protože jeho síla vlivu na celý projekt samozřejmě bude velmi stoupat a bude důležité, jak komise bude přistupovat k řízení celého toho projektu. Jako, jak jsem uvedl, jako nový člen parlamentu <clears throat> a představitel nové frakce ECR chci tady maximálně pomoci a i za frakci ecr chci slíbit maximální pomoc napříč tak abychom celému projektu maximálně pomohli a vyřešily se v rámci otevřené diskuze tak složité věci, jako jsou financování, bezpečnost systému, akreditace systému, tak jak bylo uvedeno, tak aby projekt Galileo skutečně byl velmi reprezentativním projektem a ukázkou eh, schopnosti Evropské unie. Těším se na spolupráci s vámi se všemi a věřím, že se nám podaří zkrátit maximálně čas těch velmi složitých projednávacích mechanismů, které já jako nový člen se ještě sám také učím. Děkuji. Děkuji vám srdečně za toto první stanovisko. Zatím se přihlásila kolegyně Tikao. Prosím, máte slovo. Mulțumesc, domnule președinte mulțumesc. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji za jeho prezentaci. Mám však jednu otázku na zástupce komise. Dokument prezentovaný komisí ukazuje jasné rozdělení mezi akreditací z hlediska bezpečnosti, tedy vytvářením akreditační rady pro bezpečnost a na druhou stranu mezi činnostmi komisí dle nařízení 683.08. V tomto nařízení je uvedeno, že zpráva všech bezpečnostních aspektů je na bedrech komise. Na druhé straně však předseda rady je také zástupcem v řídícím výboru. Mohl byste prosím zareagovat na mou otázku? Děkuji vám. Zatím se nehlásí nikdo další, takže prosím komisi, aby zareagovala na tuto jednu otázku a pak budeme pokračovat. Děkuji, pane předsedo. Ano, Výbor pro bezpečnost, který hodláme zřídit, má být výbor členských států. To znamená pracovníků na vysoké úrovni v oblasti bezpečnosti členských států a komise nebude mít právo hlasovat, i když bude členem tohoto výboru. Akreditační rozhodnutí jsou také velice důležitá pro Galileo. Například také tento výbor nám bude muset dát povolení k vypouštění a pro fungování. A to se stane až tehdy, až ověří jednotlivá opatření, zdali jsou také v souladu s bezpečnostními nároky zde eh, také půjde o to, že výrobní eh, proces musí běžet za vysokých bezpečnostních kritérií. Samozřejmě komise bude poskytovat výboru všechny potřebné informace pro takováto rozhodnutí a také komise tomuto výboru bude sdělovat všech záležitosti. Například může dojít k tomu, že určitě té akreditační rozhodnutí by mohlo způsobit velkou nějakou prodlevu a na to budeme upozorňovat a na to se musí upozornit a my také o tomto návrhu diskutujeme v radě, jak bychom v tomto případě postupovali a já jsem přesvědčen, že o tom se bude v tomto výboru také diskutovat. Pokud se týče spolupráce všech aktérů, tak tato spolupráce musí být těsná, všichni musí vědět, co dělají, musí mít přesně vymezené úkoly a musí mít také přesně stanovený harmonogram. Děkuji. Děkuji. Paní kolegyně Hall. Děkuji. tomu poslednímu bodu, a to je spolupráce a také přesný harmonogram. Mohla by se komise vyjádřit ke skutečnosti, že to vypadá, že některé členské státy nevidí tento projekt stejně jako komise a parlament nevidí tedy jeho význam to znamená, že některé členské státy zrovna se jim nechce do role pozorovatele. A také to vypadá, že je zde jistý odpor vůči významné roli komise, protože komise má 50% hlasovací práva. Mě by zajímalo, zdali předpokládá komise, že tady vzniknou nějaké potíže, protože člen, některé členské státy to tento projekt spíše považují za mezivládní proces a já mám ten dojem, že komise tento projekt považuje spíše za komunitární projekt. A mohla by se k tomu komise vyjádřit, jak se pohrou z místa tak, abychom překlenuli tyto velice rozporuplné názory? Děkuji, pan Odí. Děkuji, pane předsedo. Abych navázal na předřečnici, eh, myslím si, že je nutné a dobré celou historii Galilea eh, ještě objasnit. Nevíme, komu patří. Máme tam konzorcium soukromé, veřejné, eh, teď budeme mít agenturu a podobně. Já jsem byl s pravodajem za konsolidovaný účet za dva, rok 2007 tam Galileo není, takže myslím, že je skutečně naléhavé, aby se vše objasnilo, alespoň tedy z finančního hlediska. Když se podíváme na předložený dokument, tak vidíme, že zde je mezivládní struktura, která je navrhována a pokud komise, tak jako v minulosti, se bude chovat, jako kdyby byla generálním tajemníkem rady, eh, tak my budeme vlastně jenom pozorovatelé. My, členové parlamentu, máme však eh, evropské projekty eh, stvrzovat a přitom nemáme ve správní radě žádnou eh, možnost toto činit. Takže zde byla vytvořena celá řada agentur. Tato agentura, která je nyní navrhována, je velmi důležitá a komise by parlamentu měla dát určitou záruku, že budeme mít možnost politicky dohlížet na činnost této agentury. Komise by tedy měla zajistit, abychom měli příslušný text, který umožní rozpočtovou kontrolu. Jinak by to bylo velmi obtížné vůbec sledovat činnost všech agentur v dnešní debatě. Děkuji vám. Kolega Hno. Děkuji, pane předsedo. Eh, po vyslechnutí předcházejících kolegů vidím, že je nezbytné si mnohé vyjasnit. Tento program se opozdil a proto je nezbytné, aby eh, Evropa byla nezávislá ekonomicky, politicky od eh, USA a právě proto musíme zcela jasně říci, že zde jsou politické důvody, proč možná má někdo takový eh, eh, pocit, že by měl zůstat deštníkem eh, USA. Já se však domnívám, že stejně jako u ostatních projektů veřejného zájmu by bylo vhodné tento program prosadit jako evropský Komise tedy rozhodla, aby ztráty byly rozděleny na všechny, ale já se domnívám, že je vhodnější opustit se celá tento eh, směr. My jako členové parlamentu eh, bychom neměli eh, zisky privatizovat a ztráty socializovat. Proto, aby Evropská nějaká politika byla vhodnější, je nutné se opřít o takové eh, satelity, které jsou vynášeny Arianou. Eh, zde je možné také rozvíjet eh, vysoké možnosti a dobré možnosti zaměstnání a také dosáhnout konkurenceschopnosti s NATO a dalšími. Ganz herzlichen Dank. Děkuji. Děkuji vám srdečně. Pan Zusa. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Několik slov k prezentacím v souvislosti s novou zprávou. Mm, opravdu mě potěšilo to, co jsem si zde vyslechl, protože je to velice významný projekt, ale mám jednu obavu, jednu starost, protože celá věc je velice byrokratická a komplikovaná a každé úsilí, které se vykoná, jak snížit komplikovanost byrokracie je vítaná, protože my často slýcháme vždy jednu kritiku ze strany evropských občanů a to je to, že struktury jsou tak neskutečně komplikované a složité, a já tedy chci říci, že já jsem pro tento projekt, ale za předpokladu, že celá organizace bude jednodušší a přímější. Já také chci ještě podpořit slova, která se týkala přítomnosti Evropského parlamentu v jednotlivých orgánů. Já se domnívám, že Evropský parlament by měl sehrávat důležitější roli než posud. Děkuji. Chce se komise ještě ně, chce ještě něco dodat? Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, kolegové, za vaše poznámky. Několik komentářů z mé strany. Je pravda, že současné diskuse v radě běží tak, že členské státy nechtějí parlament v představenstvu agentury. Myslím si, že o tom by se možná měla rada s parlamentem poradit. Já nejsem ta příslušná vhodná osoba, která by o tom měla hovořit. Pokud se týče role komise, tak tady také běží diskuse mezi komisí a radou o úloze komise. My říkáme, že komise je zodpovědná za program a proto je nutné, abychom jako komise měli rozhodující práva v rámci představenstva GSA tak, abychom mohli ovlivňovat celkový program, jak harmonogram, tak i obsah. Jestliže nebudeme mít takovýto vliv, tak by pro nás, pro komisi, bylo velice těžké tento projekt dodělat včas a v rámci rozpočtu a nemohli bychom vůbec tedy zodpovídat za celou činnost. Toto také uznávají samozřejmě členské státy. Členské státy podle našeho názoru také chtějí vykonávat vliv na program, ale zrovna se jim nechce přebírat zodpovědnost za program. A my jsme také řekli, že jestliže je někdo zodpovědný za program, tak je to komise a proto potřebujeme nástroj na provádění naše zodpovědnosti. Proto se je, již nyní hovoří v radě, co to znamená rozhodující vliv a já si myslím, že i s vámi bychom měli o tomto diskutovat, jak vy to vidíte. Pokud se týče řídících struktur, tak si dovolím nesouhlasit s tím, že struktura je velice komplexní, tedy složitá, ale to bylo tak v minulosti. Současná struktura je jednoduchá, prostá, existuje tady zcela běžná struktura pro rozhodování, to je uh, rada, parlament v souhře s komisí a pokud se týče exekutivních rozhodnutí, tak toto je plně v rukou komise mimo jednu oblast a to je akreditace. Akreditace se vždy provádí nezávisle na provádění. Podíváte-li se na to takto vždycky dělá GSA a také e, jsou to především bezpečnostní složky členských států, které nám budou muset pomáhat. A to my se domníváme, že toto je správná struktura. My potřebujeme nezávislou akreditaci a potřebujeme GSA. GSA bude také provozovat bezpečnostní středisko, což je velice důležitá úloha. A zde bude se muset přímo konzultovat s jednotlivými členskými státy, s jednotlivými členskými státy o hrozbách pro systém a to je skutečně stěžejní věc. Z hlediska společenství musíme zabezpečit, aby GSA mělo příslušný dobrý počet pracovníků a také rozpočet. Nedovedeme si představit, že toto by všechno nebylo pod kontrolou. Byla položena otázka Myslím, že to byl pan Gaudí, který se ptal na to, komu patří Galileo. Myslím, že, že toto je jasné. Programy patří eh, společenství a také vlastně eh, ty příjmy půjdou také do komunitárního rozpočtu. Takže také tady jsou určitá jaderná zařízení, která jsou také spadají pod komunitární rozpočet. To je nová velká úloha pro společenství a je třeba samozřejmě všechno ten, tento majetek, tato, tyto kapacity řádně registrovat a je také důležité, aby satelitní programy patřily EU a také, aby EU byla majitelem, vlastníkem systému. Pane předsedo, doufám, že tímto jsem zodpověděl položené otázky a těším se na další diskusi s výborem v budoucnosti. Já ještě dám jednou slovo panu zpravodaji Tošenovskému, pokud chcete něco dodat. Já myslím, že zaznělo mnoho, mnoho připomínek, které budou muset být ještě v tom dalším, eh, dalším jednání výboru zodpovězeny. Já bych eh, již neroz, eh, nerozšiřoval tu diskuzi. Myslím si, že ty hlavní připomínky již zazněly a musí být samozřejmě v té zprávě zohledněny to, co zaznělo tady na výboru. Děkuji a děkuji velmi komisi za její přístup, jak se snaží celý ten velmi složitý problém řešit. Děkuji vám srdečně. Eh, tolik eh, tedy k bodu čtyři. Eh, budeme se věnovat ještě dalším poradám a mám takový pocit, že téma Galileo je téma důležité. Mnozí kolegové se k tomu eh, vyjádřili a řekli, že bychom měli přemýšlet o tom, kdy eh, bychom zásadně ještě mohli debatovat o této záležitosti. Až budeme mít někde volnou skulinku, tak bychom se tomu měli věnovat ještě kromě této zprávy. Právě nyní kdy nemáme tolik předložených zpráv, eh, bychom se mohli věnovat eh, ještě těmto informacím. Takže prosím sekretariát, aby se snažil toto dát eh, znovu na program. Děkuji vám tedy. Tím jsme vlastně dnes projednali všechny body, což je potěšující. Děkuji vám za disciplinovanou diskuzi a mohli bychom, pokud by se nám to podařilo, svolat schůzi koordinátorů. To znamená, že tato schůze by mohla začít poněkud dříve a já sám bych proti tomu nic neměl. Uděláme si krátkou přestávku na pět minut, abychom to vyjasnili.